Dobré odpoledne, vážení kolegové. Je na čas se přistoupit k vysvětlení hlasování a jako první paní Makovej. Mulțumesc. Uzbekistanul un președinte e Takže bude to k smlouvě k Uzbekistánu a jediný, kdo k tomu chce hovořit, je paní Makovej, takže máte slovo.